vyzývám, abyste odhlasovali ten kompromis v současné podobě. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. A tím je rozprava uzavřena a hlasovat se eh, o tomto dokumentu bude zítra. Chtěla bych vás informovat, že co se týče eh, oného postu místo předsedy jsem dostal nasledující kandidaturu od EPP. Je to pan Lančokis a e, hlasovat se bude zítra 15. června ve 12 hodin. Ora l'ordine del giorno reca. Teď podle pořadu jednání máme před sebou zprávu paní Lotford. Právo na tlumočení a překlad při trestním řízení. Nejprve tedy se vysloví paní Lotford, zpravodajka. Víc jak deset let si hodně z nás uvědomuje, že je zapotřebí, aby Evropská unie posílila právo na spravedlivý proces Jedná se to, o to v kontextu mnohem užší spolupráce mezi policejními a, e, orgány a orgány e, justičními a v kontextu e, evropského zatykače. Nicméně zatím tady nebyla přijata jednoznačná úprava. A proto také v roce 2007 se rada e, e, k tomu vyslovila. Nicméně ta e, úprava se nedostala dál a jednání bylo ukončeno. Švédské předsednictví obnovilo jednání v této věci co se týče posílení procesních práv podezřelých a obviněných osob. A pokud tedy jste podezřelí či zatčený a nerozumíte jazyku země, kde tak e, bylo učiněno, tak máte e, právo na překlad a tlumočení e, při jednotlivých úkonech. Jinými slovy, byste měli být ve stejné situaci jako E, občané daného státu. Jedná se o vzájemné uznávání, prakticky automatické uznávání rozhodnutí e, založené na e, vzájemné důvěře. Ale není možné jenom prostě si myslet, že ta důvěra existuje. Ta důvěru je třeba získat na základě tedy respektování všech jednotlivých kroků a předpokladů. E, víme, jak to bylo s Gary Manem e, a v Portugalsku e, v tom původním jednání pan Mann vlastně nevěděl, že je obviněn až do té doby, než byl usvědčen. A pak byl deportován do Spojeného království a tam dostal dopis nejezděte do Portugalska následující tři roky a víme, jak vlastně se ty věci potom odehrávaly dál při nedostatku eh, při nedostatku eh, těch práv na překlad a tlumočení nedávného případu v Řecku, kterým se zabývám. Takže tady je samozřejmě článek 6 Evropské úmluvy a článek 5 a je třeba se snažit dodržovat ty eh, základní normy. Evropská unie má více možností ještě posílit implementaci eh, této úmluvy a konzistentní implementaci jednotlivých norem. Já se domnívám, že Evropský parlament dobře využil svou pravomoc nedávno získanou prostřednictvím Lisabonské smlouvy. My jsme hodně tvrdě eh, pracovali E, aby e, se tedy zvýšily normy v některých e, oblastech, konkrétně překládání a tlumočení během celých fází procesu. Pak samozřejmě podezřelí mají možnost i spochybnit to obvinění a tak dále. Je tady celá řada dalších možných kroků. I e, o to jsme se snažili, aby se omezilo e, pouze částečné tlumočení a překlady a aby bylo zajištěno plné tlumočení a plné překlady. Takže to jsou některé z těch klíčových věcí. Stručně řečeno se domnívám, že Evropský eh, soudní zatykač je samozřejmě zapotřebí, ale je třeba ho obdařit ještě dalšími eh, normami. Tady nejde vůbec o to, že bychom byli eh, jaksi vůči zločinům nějakým způsobem vlínější či méně aktivní. To v žádném případě ne. Tady prostě jde o to, aby byla možnost se zúčastnit těch fází procesu v plné míře, aby bylo možno se odvolat a tak dále. Chci poděkovat španělskému předsednictví, které se také velmi aktivně účastnilo těchto jednání a e, také chci poděkovat za e, pozměňovací návrhy. Děkuji a na řadě je komise. Prosím, paní komisařko. Paní předsedkyně, je to pravda, že procesní záruky představují skutečně klíčovou prioritu v oblasti justice. E, bude tomu tak i v, nada, v dalším období. Potřebujeme tyto minimální normy, aby byly dodržovány práva Eh, obviněných. To je potřeba proto, aby tady existovala vzájemná důvěra mezi justičními orgány v jednotlivých členských státech, eh, protože eh, jinak by bez důvěry vzájemné uznávání prostě nefungovalo. Soudci i státní zástupci musí být ujištěni v tom smyslu, že ať se ty soudní pře odehrávají kdekoliv v Evropské unii, že tady budou dodržována stejná stejná pravidla a e, občané musí vědět, že minimální normy v oblasti procesních práv budou dodržovány, což nepochybně posílí evropskou, evropský prostor svobody, a spravedlnosti a já musím říct, že velmi vítám dohodu, ke které dospěli eh, dva kolegislativci a také eh, opravdu vítám práci paní baronky Ludford a celého výboru Libe, které se tak eh, zasadili o tento výsledek. Musím říct, že komise je velmi ráda, že celá řada kompromisních návrhů vychází z našeho návrhu březnu 2010. Ten, to návrh vlastně šel směrem, který chce teď dosáhnout kom, návrh parlamentu, tak, aby se eh, situace nedostala pod úroveň aký obsažených v Evropské úmluvě. Směrnice, tak jak teď leží na stole, nepochybně zvýší objem stávajících norem a eh, to v rámci překladu a tlumočení při procesních úkonech a to se nepochybně podepíše na eh, spravedlivějších procesech a systematičtějším eh, postupu. Naprosto souhlasím s paní zpravodajkou. Levná justice není žádná justice a nakonec vede k vyšším nákladům a ke snížení důvěry eh, v soudce, ke snížení důvěry mezi občany. Rovněž jsem velice ráda, že tady bylo možno dospět k velmi rychlému přizpůsobení eh, této směrnice a to je velmi dobré i pro tu cestovní mapu. Ukazuje se, že všechny eh, instituce vlastně dos, eh, držují ty cíle, které si stanovily a to učinit z tohoto textu jednu z důrazných priorit. A tady je pouze jedna věc, paní zpravodajko, kde nesouhlasím. Jedná se o požadavek ze strany některých členských států, eh, které eh, implementační období navrhují protáhnout na 630 měsíců. Komise se domnívá, že tříleté období je příliš dlouhé protože žádný z těch eh, států, které eh, ten, toto navrhují, nepředložili důkazy, že by ta implementace měla představovat nějaký velký problém. A eh, nemyslíme si, že je to takto možno předkládat, tím spíš, že už několik let se ví, že něco takového přijde. Nicméně v duchu kompromisu chci říct, že Eh, se domnívám, že přijmu to eh, řešení eh, za předpokladu, že to opravdu nebude představovat určitý precedent pro další opatření v rámci cestovní mapy. A to je něco, co bych chtěla třikrát podtrhnout. Takže říkám ano, tentokrát ano, ale víckrát již nikoliv. A pak bych také chtěla ještě zdůraznit, že komise e, vyvine všechny e, příslušné zdroje, které má k dispozici, aby posílila povinnost, e, aby posílila prosazování povinnosti členských států, co se týče včasné implementace tohoto rozhodnutí a to je v souladu s Lisabonskou smlouvou a se Stockholmským programem. Jak víte, paní předsedkyně, komise již pracuje na další následné cestovní mapě a já velmi brzy přijdu s návrhem v oblasti eh, práv na informace. To bude předloženo v nadcházejících týdnech, takže to, co jsme dnes iniciovali, je vlastně dalším krokem v určitém dlouhém procesu. Děkuji a teď budou hovořit řečníci jménem politických frakcí. Nejprve je to paní Antonescu z EPP na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci eh, poděkovat zpravodajce paní Ludford za její práci, za spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji. Společné normy jsou zásadní pro důvěru v právní systém, členský systém. A právo na spravedlivý proces je zásadním právem. Vychází z článku 7 Charty základních práv a z článku 6 Evropské umluvy o lidských právech a základních svobodách. Avšak pokud bychom neměli tyto normy pro obhajobu, tak by došlo k nerovnováze v eh, soudním procesu mezi právy obžalovaných a právě žaloby. Došlo k prvním změnám, kdy Rada v souladu se závěry Stampere schválila prováděcí program, který se týká zásady vzájemného uznávání v trestních věcech. Máme také tu návrh roz, rozhodnutí z roku 2004, kde jsme nedospěli k dohodě a ukončili jsme jednání v červnu 2007 existuje cestovní mapa švédského předsednictví z roku 2009, která navrhuje postupný přístup eh, k procesním právům a návrh z roku 2009 a 2010 eh, se týká vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. A potom je tu iniciativa 13 členských států a po sedmi letech schválíme první opatření z této cestovní mapy a to je směrnice o právo na tlumočení a překlad. Jsem velmi spokojená s dosaženými výsledky po jednáních mezi institucemi. Budeme hlasovat o návrhu, který je významným zlepšením původního návrhu a věřím, že prováděcí období tří let nebude precedentem pro další opatření s cestovní mapy. A členské státy udělají maximum pro to, aby rychle uplatnili veškerá ustanovení směrnice. Děkuji. A nyní za skupinu socialistů demokratů paní Robert López na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. I já jsem velmi spokojená s tím, že tato práce končí. A děkuji paní Latfordové za odvedenou práci a za dobrou spolupráci. Máme před sebou první text v rámci spolurozhodování, kde Evropský parlament měl rozhodo, rozhodující hlas. Tento návrh směrnice, který máme před sebou. Je velmi důležité, že je zpravodajkou také britská poslankyně. V jednotlivých členských státech byly, byla využita práva Lisabonské smlouvy a byly předloženy odpovídající iniciativy. Ale od roku 2004 byly aktivity zablokovány v této oblasti a to eh, celá aktivita se znovu zahájila tou cestovní mapou švédského předsednictví. Takže práce už byla zahájena, ale byla přerušena nastoupením nové komise. Komise předložila nový vlastní návrh směrnice, na tom pracoval parlament a parlament potom udělal své vlastní návrhy. To je eh, příklad dobré interinstitucionální spolupráce, takže jsme nestráceli čas, ale pokoušeli jsme se eh, prosadit a přijmout tady to první právo z těch procesních práv. A nyní to byl tady ten první krok. A teď, jak řekla paní eh, komisařka. Máme zde chartu základních práv, to je ten druhý balíček všech těch procesních práv a musíme se postarat o to, aby celý ten balíček byl předložen co nejdříve. A máme zde i ty další kroky, také musí být předloženy co nejdříve. Všichni jsme toho názoru, že tento balíček nebyl vypracován včas ale v rámci prostoru spravedlnosti a svobody potřebujeme určitou určitý základ pro procesní záruky. Jak přeci můžeme hovořit o svobodě, když eh, je možné, že jsou občané eh, uvrhnuti do vazby, když nemají tato procesní práva? Co by jinak znamenala Evropa, kterou zde stavíme? Spravodajka také hovořila o hrozbě terorismu a o jiných hrozbách. Všechny tyto hrozby nás nutí k tomu, abychom zlepšili naše postupy v této oblasti. Všichni ale také víme, že pokud chceme vybudovat Evropu eh, spravedlnosti a svobody a pokud ji nevybudujeme, tak jsme nesplnili naše základní požadavky. Děkuji. Byla to žádost eh, pana Vody z Dartmouthu. Zda byste přijala otázku od něj. Paní Romero López. Paní Romero López, prosím. Byla vám adresována otázka panem Evodou z Dartmouthu. Pan poslanec se na vás obrací s otázkou. Prosím, máte 30 sekund. Paní Romero, domníváte se, že občané v zemích, kde jsou vyšší normy ochrany práv jednotlivce, například ve Spaném království, jsou podrobeni mnohem menší obraně práv v rámci evropského zatýkače a dalších evropských směrnic. Napadlo vás něco takového, paní Romero López? Sí, probablemente la pregunta. Ano. Tato otázka je zřejmě výzvou pro nás a samozřejmě každý členský stát může učinit normy náročnějšími a jít nad rámec toho, co je stanoveno. Ale my si přejeme budovat Evropu, abychom mohli všichni žít v prostoru, kde bychom se těšili minimem práv pro všechny občany. Já vím, že vy máte své zvláštní tradice ve vaší zemi, a já se domnívám, že tyto normy budou vždy navyšovány. Děkuji. Další řečnicí paní Thain za Alde na dvě minuty. Vážené dámy, vážení pánové, abychom eh, zajistili eh, přeshraniční sledování zločinců a zajistili tak bezpečnost našich občanů. Eh, stále úžeji spolupracují orgány zúčastněné. Týká se to například evropského zatykače, to je příklad. Základní práva obviněných zůstaly ale někde v půli cesty. Každý pokus zaručit určitá procesní práva zkrachovali na povinné jednomyslnosti v radě anebo vlastně na vzájemném uznávání. Tím, že vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, se nabízejí nové možnosti pro zaručení základních práv občanů v trestním řízení. Evropský parlament byl zapojen do spolurozhodování a nyní už stačí kvalifikovaná většina v radě. Liberálové se zasazují o další vybudovávání, posilování občanských práv a o ochranu. Postaráme se o to, aby všichni občané Evropské unie měli v budoucnu právo na tlumočníka nebo překlad, pokud budou zajati v některém členském státě, jehož řeč neovládají. Je nezbytně nutné aby eh, přeshraničně byla lépe koordinováno i eh, trestní řízení, ale i ostatní eh, pravidla, jako například spravedlivý proces. Všichni na to v Evropě mají stejné právo. Děkuji. Teď je na řadě paní Hautala za zelené na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Otázka, která byla položena, paní Romelo Ropes je velice zajímavá. Právě proto pracujeme na e, těchto normách, e, minimálních normách e, procesního řízení, tak, abychom se mohli spolehnout na to, co se bude odehrávat při soudních řízeních ve státech Evropské unie. Chci poděkovat za skvělou spolupráci se stínovými zpravodaji a teď vlastně máme směrnici, která umožní jednomu každému, aby pochopil jednání, aby sám sám byl dobře pochopen eh, v jednotlivých eh, jurisdikcích. Také chci zpravodajce poděkovat za to, že hledala a nalezla řešení, které by nám umožnilo překonat eh, problémy v jednotlivých členských státech vyplývajících z odlišných legislativních norem a e, těch 630 měsíců pro implementaci směrnice je dlouhá doba, ale musíme toto přijmout, pomůže nám to jít dále. Děkuji a e, teď e, tady nemáme dalšího řečníka, takže paní de Brun jménem GUE. Minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že jedno téma se ke mně dostalo až příliš pozdě. Pozměňovací návrhy eh, do, eh, ve výboru, k jehož nejsem členom, eh, členem a Eh, my musím říct, jsme velice citliví vůči eh, otázkám, eh, které vlastně teď tady vznáší konkrétně bod 10c v textu, který byl odsouhlasen, ale je tady určité riziko, že vlastně by mohlo být omezeno právo na výběr jazyka a že by vlastně ten dotyčný musel se spokojit s jazykem, který by si sám nevybral a tím eh, vlastně se dostal do eh, nezáviděníhodné situace a nevýhodné pozice. Eh, chtěla bych vědět, zdali by komisařka mohla potvrdit, že toto nebude ten případ a že i menšinové jazyky budou správně zohledněny a je tady pozměňovací návrh podpořený e, poslanci z různých frakcí, e, který e, se vztahuje právě k užívání menšinových jazyků. My máme především zde na mysli odkaz na úmluvu o základních lidských právech, která o tomto hovoří jednoznačně a doufáme, že tento pozměňovací návrh bude také takto zohledněn. Děkuji. Čtyři a půl minuty. Pan Dartmouth. Já chci říct, paní předsedkyně, že toto je směrnice, která naprosto Eh, která naprosto ničí možnosti a eh, práva občanů eh, v Spojeném království, kteří mohou být odtaženi do vězení v jiných evropských zemích, ať už je to případ Gary Mana v Portugalska, či dalších dvou občanů Spojených, Spojeného království z jeho západu v, v tak tady prostě se nedá hovořit o jednotných eh, eh, normách a eh, o jednotné právní ochraně. To je prostě, tato směrnice je pouhou zástěrkou, je to takový kus náplastě nad zející ránu, kterou představuje ztráta těch svobod, které Británie tak velmi obtížně získala. Všichni víme, že rozhodnutí ohledně překladu je rozhodnutím především státního zástupce. Je tady chronický a nedostatek překladatelů i tlumočníků právě proto, že jich je celá řada v evropských institucích. Baronka Ludford se charakterizuje charakterizovala eh, velmi často jako někdo, kdo bojuje za lidská práva. Já bych chtěl tuto dámu eh, požádat, aby alespoň jednou se zbavila své obsese eh, po federální Evropě a připojila se k nám proto, abychom zrušili evropský zatykač. Na tom záleží. A teď jednotliví řečníci. Pan Bosutil na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh, který máme před sebou, je velmi kvalitní. Zaslouží si naši podporu, protože poskytuje více práv našim občanům. EPP bude hlasovat pro toto nařízení, ale nebudeme hlasovat pro pozměňovací návrhy, protože to by narušilo citlivou rovnováhu, které bylo dosaženo. Ve svém komentáři bych se chtěl vyjádřit k dvojznačné situaci, která vznikla mezi radou a komisí, pokud o předložení tohoto návrhu. Ve skutečnosti, paní předsedající, nemáme jeden návrh, ale dva návrhy. Minulého prosince jsme obdrželi legislativní návrh Rady ministrů a v březnu letošního roku jsme dostali návrh komise na stejné téma tudíž kladu otázku, o kterém textu bychom měli rozhodnout, se kterým textem bychom měli v parlamentu pracovat. A nedonívám se, že se to stalo poprvé a bude se to dít i nadále. Máme před sebou tedy návrh rady týkající se ochrany A komise již uvedla, že se pře předložit další vlastní návrh. A rada nám sděluje, abychom přijali tento návrh o evropském příkazu k ochraně. Já si nemyslím, že to byl záměr navrhovatele smlouvy, když svěřil radě pravomoc legislativní iniciativy. Tedy takto vytvářet nejednoznačné situace. Pokud máme dvě instituce, které spolu zápolí o to, který návrh by měl být schválen, vyskytnou se takovéto otázky. A když komise předkládá tato návrh, tak si myslím, že by rada měla nechat komisi dělat vlastní práci. Pokud to neuděláme správně, tak nastanou velké problémy. Děkuji paní Ždanoka na jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně, paní komisařko. Nejdříve chci poděkovat baronce Latford za vynikající práci. Jsem přesvědčena, že je to práce pro lidská práva. Nyní hovořím jménem Evropské svobodné aliance europoslance zastupující regiony a menšiny a chci říci, že se tato směrnice také týká neoficiálních jazyků Evropské unie, což znamená, že tlumočení a překlady uvedené zde by měly být zaručeny i pro minoritní a regionální jazyky, zejména pokud jde o ty soudní obvody, kde vysoký počet eh, občanů používá tento minoritní nebo regionální jazyk. Je škoda, že Evropská charta menšinových a eh, regionálních jazyků zatím může sloužit jako klíč, ale věřím, že tomu tak brzy bude a trestní řízení bude zprostředkováno v širší míře také v rámci evropského práva. A nyní paní Gál na dvě minuty. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko, milé kolegyně, milí kolegové, nejdříve bych ráda pogratulovala eh, k tomuto textu, protože o tom vyjednáváme už léta. A díky Lisabonské smlouvě se nyní zdá, že tento text nabírá nějakou podobu. Ta směrnice je pro nás velmi důležitá. Pokud se totiž v Evropské unii můžeme volně pohybovat, Nesmíme zapomenout na to, že je možné se ocitnout v obtížných situacích, například v trestním řízení. A každý občan Evropské unie by se měl být schopen dobře vyjádřit a měl by být pochopen. A stokholmský program nám jasně ukazuje, jak by tato základní práva měla být uskutečněna. Doufáme, že díky stokholmskému programu bude umožněno mnoha novým občanům, eh, aby trestní řízení bylo přístupnější. Podporuji zapojení Stockholm, eh, odstavců Stockholmského programu do celého textu, ale rovněž si myslím, že je důležité upozornit na to, o čem text nehovoří. A sice v mnoha zemích je, jsou národnostní menšiny. Ty jsou celkem veliké a mají určitá jazyková práva. A tyto menšiny musí mít stejná jazyková práva jako občané z třetích zemí nebo jiní občané. Tedy členové nějaké národnostní menšiny musí mít zaručena stejná práva jako členové občané členského státu. musíme tedy celý text vztahovat i na národnostní menšiny a pokud chceme hovořit o celistvosti textu musíme text doplnit o evropské kompetenci regionálními nařízeními, která budou schvalována na místní úrovni. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečnost, že vlády členských států se neschodly a zablokovaly ten první pokus Eh, o zajištění větší homogenosti je faktem, ale teď je tady možnost překladu a tlumočení. Je to první z těch šesti eh, opatření, o kterých hovoří ten druhý pokus. Zatím eh, toto opatření neplatí ve všech členských státech a i tam, kde to právo existuje, tak dochází k velkým odlišnostem ani právo na tlumočení není zajištěno, eh, zaručeno pro podezřelého a jeho advokáta. Všichni eh, podezřelí či obvinění by teď pod této normy měli mít podporu eh, překladu a tlumočení do svého jazyka až do konce celého soudního řízení. To bylo jedno z největších Eh, témat, jeden, eh, jedna z největších eh, obav. Paní Reding, já vás musím tady, musím vám tady poblahopřát a také poblahopřát paní baronce Latford, která dosáhla kompromisu v celé řadě ohledů, konkrétně v oblasti překladu těch hlavních důkazních listin a také co se týče dodržování norem Evropské umluvy. Teď jenom doufejme, že členské státy eh, neponechají transpozici textu do úplně poslední chvíle. Paní komisařko Redenk, já doufám, že nám předložíte brzy další obdobné návrhy. Je zřejmé, že teď vytváříme Evropu eh, justice a ne pouze Evropu svobody a bezpečnosti. Je to tedy Evropa spravedlnosti, kterou tady teď vytváříme a my doufáme, že všechny členské státy se přepojí i e, Dánsko a Velká Británie s Irskem se rozhodla pro opt-in. A teď je na řadě Catch the Eye. Děkuji paní předsedající. Milá paní komisařko, rád bych vám srdečně poděkoval za to, že se tak vehementně zapojujete o ochranu práv v trestním řízení. To nás posouvá na takový ten vnitřní trh v justiční spolupráci. Abych to tak řekl, jsem šťasten, že se nám to podařilo, také díky mé kolegyni Eleně Antonesku, že e, jsme jsme vyňali bagatelní řízení z celé té oblasti a dále, že se také bavíme o tom, co nám pomůže nějaké tlumočení, když nemůžeme zaručit jejich kvalitu. Tu uh, lhutu tří let, myslím si, že je to sice bolestné, ale myslím, že to není nevýhodné pro zúčastněné. Uh, Máme zde přece Evropskou umluvu o lidských právech a justiční celá Evropská služba se musí určitým způsobem přepracovat, přeorganizovat a to je také důležité. Proto si myslím, že se to tak povedlo. Děkuji. Děkuji nyní paní Regner. Děkuji Děkuji paní předsedající. Eh, zpráva, která leží před námi, znamená pro Evropu velký pokrok. Je to velmi dobrý krok pro to, abychom vytvořili Evropu jako prostor práva. Eh, mnoho ale bude záležet nyní na tom, jestli také bude eh, uplatňována rámcová směrnice, jestli bude správně implementována, protože to je zcela zásadní. Pokud při těch právních minimálních standardech budou vznikat rozdíly, nebude moci vzniknout důvěra v národní právní systémy. A o to nám jde zde vybudovat důvěru. Ráda bych osobně ještě řekla, že by bylo podle mě skvělé, kdyby také správní řízení bylo zapojeno do celého textu. Je to velmi důležitý komplex celého právního života, celé právní oblasti a není tam zahrnut, ale pro mě je velmi důležité, že je to široké a důležité pole a doufám, že eh, to bude zapojeno v rámci prosazování stokholmského programu. Děkuji. Děkuji, pan Petten. Paní předsedkyně, základním problémem u evropského zatykače není špatné tlumočení nebo překlad, ale to, že národní soudy jsou bezmocné, aby chránili vlastní občany před neoprávněným vydáváním. Můj volič Andrew Simil byl držen 11 měsíců v řeckém vězení v Koredaliosu. Šest dalších občanů George Holland a další čelí vydání a vazbě v Koredaliosu. Britský soud eh, nemůže ani posoudit takzvané důkazy proti ním. V Koredaliosi jsou vězni ve č- po čtyřech, v celé pro jednoho, eh, toaleta je na chodbě, drogy a násilí jsou běžné a je slyšet křik v noci. Britská vláda by se měla stydět, že na základě caru papíru je ochotna skutečně pustit britské občany do takovéto temné díry. Pan Prons. Děkuji. Je evidentní, že lidé, kteří čelí trestnímu stíhaní, by měli mít přístup k tlumočení a překladu, zejména k tomu, že evropský zatykáč umožňuje, aby byli lidé vydáváni za skutky, které nejsou trestními činy v jejich vlastní zemi. Avšak to je jeden z nevyřčených nákladů velké migrace, která nebyla předpokládána, když to bylo schváleno. Děkuji. Děkuji pan Papa Nikolau. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajce za plodnou spolupráci ve výboru. My jsme předložili pozměňovací návrhy k důležité zprávě a vše je nyní v závěrečném dokumentu odraženo. Ten postup byl obtížný, ale chci říci, že výsledky jsou skutečně plodné. A až budeme hlasovat o této zprávě, měli bychom uznat, že v rámci tohoto řízení se snažíme více o ochranu občanů, co se týče jazykových záležitostí. Velmi dlouho jsme čekali na něco takového a hodně očekáváme od naplnění této směrnice, až bude tato směrnice transponováno do národního práva. Máme velká očekávání a věříme, že to bude řádně naplněno, ale neměli bychom vše ponechat na poslední chvíli. Tedy nyní se vracím k paní komisařce, končím catch the eye, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem poslancům a poslankyním Evropského parlamentu, kteří podpořili důvěryhodně a důrazně oblast spravedlnosti, kterou jsme začali budovat. Evropská Lisabonská smlouva nám nyní umožňuje, protože nám k tomu dala nástroje, jít krok po kroku a vytvářet a formovat práva občanů, práva odsouzených i práva obětí. Vše se nyní připravuje a bude to rychle předloženo. Další návrhy byly součástí cestovní mapy. Ano, paní předsedkyně, po právo na tlumočení, které parlament určitě zítra podpoří, přijde právo na informace. A to předložím ještě do léta parlamentu a potom to bude následováno právo na právní pomoc a právo na komunikaci eh, s blízkými. Vidíte, že se ubíráme směrem, který se snaží o následující. Stejná práva na vyšší úrovni pro všechny občany EU, ať jsou kdekoliv ať je jejich problém jakýkoliv. Pokud cestují za prací, za studiem, za odpočinkem, na tom nezáleží. Měli by se cítit jako doma a měli by disponovat stejnými právy, jaká mají doma, ať se nacházejí v Evropě kdekoliv. Některé otázky, které jsou závažné, byly zdůrazněny poslanci. Jde o otázku jazyku. Když se podívám na článek 2, odstavec 1 a na článek 3, odstavec 1, je zde jasně uvedeno, že obžalovaný, který nerozumí nebo nehovoří jazykem trestního řízení, které se ho týká, má mít zajištěno tlumočení a překlad písemných dokumentů. A to implicitně znamená, že jazyk, do kterého je tlumočeno či překládáno, je jazykem, kterému tato osoba rozumí. To znamená, že se to netýká pouze jazyku EU, případně minoritních jazyků. Týká se to také jiného jazyka osoby, která je postavena před soud. A je to spravedlivé, protože je třeba, aby proces byl spravedlivý, abychom dosáhli důvěry občanů v náš právní systém. A to má klíčový význam, aby došlo ke vzájemné důvěře soudců a prokurátorů v sousedních zemích. A to je možno vytvořit pouze, pokud bude existovat srovnatelná úroveň práv. Zazněla i otázka pana Busutila a dalších poslanců týkající se řízení nikoli procesních práv, ale vnitřních a postupu, protože dochází k souběhu iniciativy členských států a návrhu komise. Chci říci, že toto nějak eh, nenarušuje eh, rychlé schválení vyváženého legislativního nástroje. Proč k tomu došlo? V současnosti se nacházíme ve velmi zvláštním období. Vycházíme z třetího pilíře a dostáváme se do běžné situace spolurozhodování a předpokládám, že po několika měsících se dozvíme, jak optimálně využívat nástroje, které máme k dispozici, abychom mohli velmi rychle dospět k optimálnímu řešení. A když říkám k optimálním řešením, svým způsobem jsme tato řešení připravili. Máme hodnocení dopadu, máme také výzvu, aby nám lidé sdělili, co si myslí o našich návrzích, tedy běžný postup, který, na který jsme zvyklí a který zaručí nakonec na základě postupu spolurozhodování po veřejné konzultaci a po hodnocení dopadu, že politika bude správná. A taková správná politika může být uplatněna na národní úrovni bez dalšího narušení práv. A k tomu bohužel v minulosti docházelo. Ale tady máme před sebou novou smlouvu, máme chartu základních práv a staneme se smluvní stranou Evropské umluvy o lidských právech. A díky tomu mám plnou důvěru, že pokud se budeme setkávat za několik let, ano, řekneme si, společně jsme, jsme budovali prostor spravedlnosti a základních práv, kterým by se náš kontinent měl stát. Děkuji, paní komisařko. A není paní baronka Latford jako zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Chci velmi upřímně poděkovat vysoce kvalitním stínovým zpravodajům. Jsem potěšena rozpravou a hlasováním za španělského předsednictví. Je to historické první opatření v oblasti trestní spravedlnosti na základě zprozumání a první opatření v oblasti spravedlivého procesu. Pokud je o tou lhutu, bylo velmi těžké toto tedy prosadit a nepodaří se to opět eh, říkám UKIPu, že tu není žádná výzva k nacionalismu, pokud je o kvalitu justice. Jsem velmi kritická k posledním normám v eh, Británii, které vznikly za posledních deset let. Eh, domácí vězení, 20-denní hůta k zadržení bez obvinění. Jsem velmi potěšena, že má země Irsko využili optinu pro účast a dojde k pokrytí 26 zemí. Tato směrnice je v duchu Magne Charty, habeas corpus a listiny základních práv, aby teroristé a bankovní lupiči nemohli uprchnout před spravedlností. Pokud je o používání regionálních jazyků a minoritních jazyků, sympatizuji s jejich motivací, ale musím se prostě proti, protože to nezapadá do směrnice. Text směrnice se týká tedy možnosti se vyjádřit a chápat a rozumět a netýká se volby jazyka jako takového. Tedy musí existovat postup ověření schopnosti jedince hovořit a rozumět. A národní právo specifikuje práva minoritních jazyků. A tato práva nebudou narušena, ale v praxe tato práva jsou tedy uplatňována, ale pokud účastník řízení nemůže hovořit tak, aby mu bylo rozuměno, tak se tento jazyk nevyužívá. Přeji si, aby tato směrnice byla schválena bez pozměnce návrhu tak, aby se dostala brzy do úředního věstníku. A těším se na, na další opatření cestovní mapy. A poslední z nich bylo změno před 14 dny. A myslím, že v rukou paní místo předsedkyně komise Redingové jsou v dobrých rukou. Děkuji paní baronko Lutvordová. Přijmete otázku pana Betna. Máte 30 vteřin, pane Betne. Děkuji, paní baronko. Vy jste řekla v minulosti v této rozpravě, že svým způsobem UKIP a já osobně chceme život usnadnit gangstrům a bankovním lupičům na Kostě del Sol. Mohu vás požádat, zda máte údaj o tom, kolik bankovních zlodějů bylo navráceno z Costa del Sol do Spojeného království po vydání evropského zatykače? Nemám, pane Betne, a mohu vás ujistit, že to mohu vyhledat a sdělím vám to číslo. A mohu vás na požádat, vy zastupujete Londýn. St. Osmond, jeden z útočníků v roce 2005 v Londýně, unikl do Itálie bez pochyb proto, aby tam mohl zmizet. A v minulosti by, eh, by byl v Itálii po měsíce a do šesti týdnů byl v, v Británii a byl odsouzen a nyní tedy je trestán bez tohoto opatření by nikdy nebyl potrestán. Děkuji, rozpráva byla uzavřena, hlasování proběhne ve středu. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je zpráva pana Šikluny o přijetí eura.